Eh. Dobrý den. Vítám vás všechny na našem dnešním dopoledním zasedání. První bod na pořadu jednání je bod Virginie Rozier, naší zpravodajky, a vítám naše dánské návštěvníky. Vítejte v našem výboru. Takže začneme projednáním návrhu zprávy o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení. A Virginie Rozier je naše zpravodajka. Prosím. Děkuji, Ani. Dnes eh, vás seznamuje se zprávou o celní unii, jejím rozvoji a řízení, abychom posílili konkurenceschopnost vnitřního trhu. Tato zpráva zapadá do návaznosti na další zprávy, které jsme schválili, anebo které brzy schválíme. Mám na mysli zprávu kolegy Selimoviče o prodloužení přechodného období pro používání jiných postupů než těch, které předpokládá celní kodex, zpráva paní Grapiny o celní spolupráci a kolegy Pospíšila o využití nástrojů celní kontroly. Takže máme tu celou řadu technických a finančních zpráv, je tu zvláštní zpráva a slyšení Evropského účetního dvora, co se týče programu informatika na celní zprávě 2020. Děkuji Andrasu Švábovi a chci ho upokojit, protože vzpomínám na jeho důrazná vystoupení při tomto slyšení, takže my jsme zcela angažováni v otázkách celních za naši skupinu. Veškerá celní politika, včetně mé zprávy, jsou považovány za technické zprávy a někdy je sklon mít za to, že nejde o politické otázky, anebo hmatatelné evropské záležitosti, které nemáme řešit. Ale není to tak. Celní unie je vlastně uhelným kamenem naší unie. Je to zásadní politika, zcela ústřední a výsostně politická, protože se podílí na definování a hlubokém fungování Evropské unie. A pokud je skutečně událost, která e, zdůrazňuje ústřední charakter e, naší unie, tak je to opravdu Brexit. A to je také jedna z částí mé zprávy, protože jsme poměrně ledabilí. A přáli bychom si, aby komise vlastně vytrhla z tohoto klidu členské státy a aby připomněla centrální charakter celní politiky. My jsme schválili celní kodex v roce 2013 po dvouletých jednáních s radou a komisí. A toto nařízení předpokládá přechod v roce 2020 na dematerializované celní postupy. Očekáme od toho pružnost, rychlost a dnes si říkáme 2020, to je vlastně pozítří a nemáme eh, čas na přípravy ale je to rozhodnutí z roku 2013, to připomínám. Takže tímto tempem, pokud to budeme pořád odkládat, tak zjistíme, že vlastně to musíme spustit už velmi brzy a čas bude utíkat. Připomínám, že pokud budeme uvažovat o tom bývalém celním kodexu, byl schválen 2005 a uveden do praxe v roce 2008. Kolega Selimovič navrhuje prodloužení přechodné období do roku 2025. 2005, vstup 2025, 20 let, abychom hovořili o dematerializaci celních postupů. A to je zásadní politika pro vnitřní trh. Myslím si, že přes obrovský, eh, obrovský rozměr této činnosti je třeba, abychom to stihli do konce přechodného období. A za tímto účelem komise i členské státy musí stanovit milníky a také se zavázat k splnění těchto úkolů. A musíme připomenout úlohu komise, jakožto strážkyně smluv, aby, pokud to bude nutné, skutečně důrazně pronásledovala ty opozdělce, protože takto vlastně ohrozi, bychom ohrozili zásadní politiku naší unie. A samozřejmě technické parametry by se neměly měnit každý den po změně legislativního období. Musíme na to dbát a rada by také se neměla odklánět od toho základního programu, protože potom je potřeba neustále aktualizovat jednotlivé nástroje pro realizaci. Potíže by nám měly také posloužit, abychom dlouhodobě měli zjednodušený a robustnější systém řízení programu pro celní zprávu a také příslušné financování. Konečně moje zpráva také volá po jednotnějším, konzistentnějším uplatňování celních pravidel, větší spolupráci mezi celními zprávami, společné školení za pomoci komise a členských států a také základní pokyny, aby ta celní politika byla jednotná. Pozměňovací návrhy do 28. listopadu a věřím, že nalezneme společný postup v našem výboru a já udělám všechno pro to. Děkuji. E děkuji za EPP. Pan eh, Seinfeld jako stínový. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. krát děkuji, paní předsedkyně. Mluvíme o velice důležité věci. A zároveň je to složité. Dokladem je to, co říkala naše zpravodajka a také ty věci, o kterých mluvila. Já bych rád uvedl, že tady vidím celou řadu aspektů. Z pohledu státu A tak my můžeme chápat Evropskou unii jako instituci, fiskální, finanční záležitosti. Pak se na to můžu podívat z pohledu občana, z pohledu spotřebitele. A tady zvažujeme vysokou úroveň ochrany spotřebitele. A pak se na to můžeme podívat z pohledu podnikatele, to znamená hospodářských subjektů, podniků, které určitým základním způsobem, nejenom, ale základním způsobem mají vazbu na otázky celní, které už tolik let neřešíme. Když tyto problémy řešíme, a to nejenom z pohledu výboru pro vnitřní trh, ale také z pohledu zahraničního obchodu, vidím to celé v kontextu zahraničních nebo mezinárodních dohod EU, které Evropská unie podepsala s dalšími třetími státy. Jsou to dohody o volném obchodu, dohody o službách a podobně. Musím říct, že souhlasím s kritikou a s obavami, které souvisí se spožděním při implementaci systému informatiky. Je to naprosto základní záležitost. Ale dávám přednost spoždění bez nějakých drasticky negativních důsledků pro občany nebo spotřebitele nebo pro podniky, kteří musí dodržovat předpisy, před rychlým procedurálním zaváděním práva s tím, že bez toho pak vznikaly nepřijatelné, nespravedlivé situace, kde občané anebo podniky na které se vztahují ta fiskální řešení, budou poškozeni. Já myslím, že ten dokument by se uměl ubírat následujícím směrem. Já se pokusím navrhnout takové pozměňovací návrhy, které posílí postavení podnikatelů a občanů. A v stejné souvislosti bych rád zmínil časový plán, časový rámec. Samozřejmě, když mluvíme o celní unii a o souvisejících nařízeních, eh, která spadají pod eh, celní kodex, musíme také pamatovat na politickou strukturu Evropské unie. Už to nemůže být abstraktní. Období, které posuzujeme, a budoucí období bude vyžadovat řešení základní hrozby pro celní unii. A mám na mysli celý proces Brexitu. To je bez pochyby něco, co má a bude mít dopad na celní unii, jak z obecného hlediska, v závislosti na tom, jaký bude konečný výsledek vyjednávání o Brexitu, a také Půjde o konkrétní věci. A tady mám na mysli třeba irskou celní hranici. A vzpomeňte třeba na Gibraltar, to je také problém pro Evropskou unii. A je to problém, i když e, se to nevztahujeme k Brexitu, není to tajemství, všichni vědí, že Gibraltar se využívá nejenom z právního hlediska pro podnikání v Evropě, ale i nelegálním způsobem. Nedávno jsme slyšeli, že narůstá nezákonný převoz cigaret přes Gibraltar. Takže co se stane, když se dobře nevyjednají podmínky Brexitu? může se stát, že narazíme na problém, například v souvislosti s Gibraltarem. Musíme si být toho vědomi, to se v té zprávě neprojevuje, musí to tam také být jako náš postoj a naše stanovisko a doporučení pro komisi. Děkuji. Mnohokrát děkuji a za Alde pan Salimovič, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a přeji všem dobrý den. Především děkuji zpravodajce za eh, seznámení s naš, se svým stanoviskem. Jak všichni víme, vychází to z toho, co jsme v tomto výboru dělali z hlediska zavádění společného elektronického systému pro celní unii. Bohužel jsme museli souhlasit s tím, že lhuta se prodlouží do roku 2023. A na úvod bych chtěl říct, že ta zpráva je skutečně ambiciozní. Týká se řady technických záležitostí, toho jsem si rozhodně vědom, ale tak to prostě je, s tím nic neuděláme. A jsem přesvědčený o tom, že zřízení té skupiny, eh, která je zmíněna ve zprávě, by mohlo být příhodné. Jak zpráva uvádí, zavádění společné struktury EU v rámci celní unie nebylo úspěšné, bylo to odloženo. Dohodli jsme se, že to odložíme v dalším vyjednávání s radou. A proto musím souhlasit se spravodajkou v tom, že je tady velké riziko, že konečné zavádění se bude dál odkládat. A ještě jedna úprava. V našem výboru jsme schválili mandát, nebo já mám mandát pro odklad do roku 2023. To je můj mandát pro další vyjednávání v, trialogu. Není to rok 2025. Proti tomu budeme bojovat. Budeme trvat na tom, aby to byl rok 2023, protože přesně jak říkáte, už je to 20 let. To stačí. Co je moc, to je moc. Slyšela jsem spoustu výmluv v průběhu těch 20 let, ale nakonec někdo musí říct, musíme to udělat. Musíme to udělat. Ať se děje, co se děje. Jsem si jistý, že to, že se nepodařilo zřídit společnou infrastrukturu pro lepší zprávu, dál poškodí plnění cílu lepší celní unie. O to jde. Za druhé, jak bylo řečeno, jak to říkali oba kolegové, účinky Brexitu. Bude to nebezpečné. Nevíme, jak to dopadne. Nechceme zasahovat do vyjednávání. Nechceme, aby se stalo, že narušíme vyjednávání, ale jak, jak jsme říkali včera, potřebujeme nějakou rezervu pro případné problémy, které vzniknou, pokud to nastane. A za druhé, potřebujeme společný systém informatiky, abychom to dokázali řešit. Bez ohledu na to, jak to dopadne se Severním Irskem, bez ohledu na to, jak vyřešíme Gibraltar a případné další problémy, když nebudeme mít zavedené systémy informatiky, ty problémy se nám jenom umocní. A proto je to nesmírně důležité. Nebude to snadné. Potřebujeme to, ty všechny návrhy na měkké hranice, ta řešení, která jsme viděli, jsou závislá na tom, že budeme mít fungující systémy informatiky. A pokud nastane to spoždění, které uvádí zpráva, tak ty systémy prostě mít nebudeme. Takže proto chci všechny vyzvat, abychom se drželi té lhuty, kterou jsme si stanovili, abychom měli také jakousi záložní pozici, pokud nastanou problémy, které teď nemůžeme předvídat. Těším se na další práci na této zprávě a budeme potěšením všechny ty věci řešit. Děkuji. Děkuji. A zaguje pan De Jong, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Je mi potěšením opět mluvit o této věci v tomto výboru. Já jsem si s velkým potěšením přečetl návrh zprávy, ale mám na ně otázku. Nevím, jestli ještě pořád poslouchá. Pokud neposlouchá, tak eh, můžu na chvíli přestat. Virginie, můžete si sednout? Omlouvám se. Pane De Jongu? Pan De Jong vám chce položit otázku. Protože já jsem právě říkal, že se mi opravdu líbí vaše zpráva a také ty ambice, protože je to důležitá věc. Mluvíme o Brexitu. V tomto výboru jsme měli také pracovní návštěvu. Mluvili jsme o digitalizaci a to nám také usnadňuje diskusi s Brity o tom, jaké budou důsledky Brexitu a jak to budeme řešit. Nicméně, a to byla moje otázka na vás, a možná byste mohla reagovat. Ta zpráva je naprosto v pořádku, nemám k textu žádné pozměňovací návrhy v současné chvíli. Dá se toho mnohem víc říct o té celní unii a o praktických problémech s celním kodexem. A já jsem tak trošku v rukou zpravodajky. Měli bychom rozšířit pole působnosti a zahrnout tam, dejme tomu, problémy, které představuje samotný kodex při jeho uplatňování. Mluvíte o pokynech, ale možná, že bychom to mohli rozšířit. A nebo bychom měli říct ne, měli bychom zdůraznit ty věci, které už tam teď jsou, konkrétně tu digitalizaci protože to je ten zásadní problém pro současnou chvíli. Jsem ve vašich rukou. Všechno je možné. Děkuji, Denisy. A než dáme znovu slovo zpravodajce, dám ještě slovo Evropské komisi. Prosím, pan Kermot. Mnohokrát děkuji. Je zřejmé, že na straně komise je modernizace celní unie velice důležitá záležitost. A souhlasím s řadou věcí, které poslanci říkali o tom, nakolik významná je celní unie a její místo je skutečně zásadní prvek v evropské struktuře. Skutečně je politování hodné, a už jsme to říkali, že jsme v situaci, kdy musíme mluvit o spoždění, o odkladu implementace informatiky. Ale mám pár takových stručných bodů k této věci. Za prvé, nejsme v situaci, kdy musíme přejít od plně papírového systému na nový systém informatiky. Spousta věcí, které se dělají dnes, už je teď plno, plně digitalizovaných. Víc než 95 celních prohlášení se provádí nebo připravuje přes systémy informatiky. Jde o komplexní aktualizaci celé série systémů, které jsou propojené s ústředním systémem a decentralizovanými systémy. Beru na vědomí to, co bylo řečeno, nemůžeme si dovolit chaos při implementaci těchto systémů. Rizika pro obchod, kdybychom se to pokusili vynutit rychlejším tempem a měli systémy, které nejsou kompatibilní nebo eh, fungující, ten, to, to riziko je velmi vysoké. A říkám to proto, protože některé ty systémy už teď fungují velmi dobře, třeba NCTS, to je ten transitní systém, který propojuje nejenom všechny naše členské státy, ale další státy, které nejsou členy Unie, ale jsou členy příslušné úmluvy. Ten systém funguje velmi dobře. ale jeho aktualizace vyžaduje velkou spolupráci nejenom mezi členskými státy, ale i s třetími zeměmi, jako je třeba Švýcarsko. A to je potřeba udělat pořádně. Zmínil bych, co je uvedeno ve zprávě, a totiž, že komise musí poskytnout úplné informace, pokud je o ten časový limit, časovou lhutu. Já myslím, že to není úplně opodstatněné v tom smyslu, že já to chápu tak, že toto vychází z připomínek soudní, účetního dvora ty informace od komise. Ale komise jasně uvedla ve svém návrhu na změnu článku 278 důvody a opodstatnění. A když se vrátím k té otázce, že bychom se měli vyhnout chaosu a všechno pořádně naplánovat, ten návrh změny článku 278 vychází z dlouhých konzultací a ze snahy stanovit ambiciozní, ale realistický plán pro zavádění informatiky. A velice rychle bych, paní předsedkyně, ještě zmínil některé z věcí, které jsou v té zprávě ohledně kroků, které by podle vašich poslanců bylo odpovídající. Samozřejmě aktualizace pracovního programu UCC je důležitá věc, ale to se dá udělat až potom, kdy rozhodneme, jestli se ta lhůta, která teď platí, bude prodlužovat Chci zdůraznit, že v pracovním programu UCC je uvedeno, že tam bude velmi podrobné plánování a tam patří také koordinace s členskými státy a s podniky, s obchodními podniky a ty jsme do toho opravdu úzce zapojili. Pracujeme také na implementaci doporučení účetního dvora a konkrétně se zaměřujeme na to, abychom zajistili implementaci UCC, včetně těch částí, které nejsou závislé na nových systémech informatiky. A chtěl bych zdůraznit, že v současné době se UCC implementuje, ten proces pozdržen není. Některé prvky ano, ale pouze některé prvky. A ve zprávě je také uvedeno něco o tom, že se neupravují funkční a technické specifikace. Opakuji, my nechceme dělat změny za každou cenu. Samozřejmě jde také o konzultaci s členskými státy a s obchodem a musíme se vyhnout chaosu, o kterém také poslanci mluvili. A na závěr bych rád zmínil, že jeden ze zásadních prvků z pohledu komise při dalším postupu a při zajištění řádné implementace je to, že nástupnický program SLA 2020 musí být implementován. Bez odpovídajícího financování na úrovni EU bude všechno toto ohroženo. A samozřejmě zůstáváme otevření vůči tomu, že bychom podávali další hlášení této instituce, abyste si byli pevně vědomi toho, k jakému vývoji dochází. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A vrátíme se zpět ke stranu. Pravodajce Virginie Rozie, prosím. Děkuji. Abych odpověděl Denisovi. Ale vidím, že ani on není úplně pozorný pokud je o to, čeho se týká zpráva a čeho by se měla týkat, je to zpráva z vlastní iniciativy, takže jsme omezeni počtem znaků a bylo těžké probrat všechna témata. Pokud je o kritiku celního kodexu, já bych eh, ji omezila na aspekty řízení a řádného využívání jak už jsem to říkala, pokud se pustíme do revize celního kodexu, tak to znamená, že se budou měnit pravidla a specifikace a nakonec nikdy se neschodneme na definici toho, co by mělo být provedeno. A pokud je o řízení, já bychom, měli bychom se soustředit na toto. Pokud má zaznít kritika, tak bychom se neměli pustit do úplné revize, protože bychom se dostali moc daleko. A ty zásadní otázky by neměly spochybňovat eh, eh, řádnou realizaci v příslušných lhutách do roku 2023. To bylo stanovisko parlamentu. Uvidíme, jak to dopadne při vyjednávání, ale to je náš požadavek. Eh, děkuji komisi za tato vysvětlení. Hodně jsme slyšeli argument o riziku. Ano, je třeba to riziko omezovat a nejméně riskantní je nedělat nic a to asi bychom nepodpořili. Takže spoleháme na vaše nasazení, abychom našli správný kompromis mezi ambicemi a bezpečnostní. Děkuji. Eh, Mnohokrát děkuji a jak už byla oznámena lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 28. listopad poledne. Mnohokrát děkuji a s tím můžeme tento bod uzavřít. A počkáme ještě dvě minutky a pustíme se do hlasování. Eh, eh, Možná než eh, zahájíme hlasování, vidíme, že jsou tady poslanci nebo členové, kteří nahrazují jiné členy. Takže jsme obdrželi oznámení z ELS, že pan Siegel nahradí paní Komi za SAD, paní Delvo a pan Agula zastoupí pana Gutierreza a paní Mici Zague Pan Miner nahradí pana Maštálku, pan Hock zastoupí pana Čezáka a paní Lamberts zastoupí pana Dirana. Takže bylo by dobré, kdybyste to vždycky posílali trošku dřív před hlasováním. Děkuji. Okay, we will, uh, start... Můžeme teď tedy začít s hlasováním. A jako první se jedná o zprávu nebo stanovisko o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči a paní Grapiny je naší zpravodajkou. nejprve tedy kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato.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 k závěrečnému hlasování a to uděláme jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Bylo to přijato 27 hlasů pro, 2 proti, jeden se zdržel. Takže můžeme poblahopřát paní Grapíny. That means that we uh, can go to our next... A to znamená, že můžeme přejít k dalšímu hlasování. To je návrh stanoviska o nařízení o zástupních žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Spravodajem je Denis de Jong. Nejprve 37, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. Tím pádem můžeme přejít k kompromisu 1 pro proti drželi se přijato. A nyní bychom měli přejít ke kompromisu číslo dvě, ale předtím, než o tom eh, budeme hlasovat, musíme odhlasovat přílohy. Mělo by to být někde kolem stránky 28. Našli to už všichni. A tady mám jeden návrh, vzhledem tomu, že je tady hodně pozměňovacích návrhů pana Šulíka, tak se chci zeptat, je to čistě otázka, jestli bychom o nich nemohli hlasovat na jednou unblock, a to je od 300, pozměňovací návrhu 300 až po 319. Jestli všichni souhlasíte, tak teď hlasujeme o návrzích 300 až 319, kdo pro, proti, drželi se. Takže to bylo zamítnuto. Chcete to ověřit? Tak to můžeme ověřit. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A teď tedy budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 320, kde pro, proti, drželi se. Přijato, ověříme. Končím hlasování přijato. nyní pozměňovací návrh číslo. Nebo jdeme zpátky k pozměňovacím návrhům a zase se chci zeptat, jestli můžeme odhlasovat na jednou pozměňovací návrhy Julie Redy, to znamená 321, 322, 323, 125. Nemůžeme? Tak ne, tak to uděláme jednotlivě. 321, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Hmm, ověříme to elektronicky. 321. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Myslím, že to byla stejná většina, ale ověříme to elektronicky, takže 17 můžete hlasovat. Končím hlasování. 322, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ověříme. Končím hlasování, bylo to přijato. 18, kde pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Končím hlasování. Stejná většina. 323, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. Dokonce i v rámci některých politických skupin evidentně není úplně jednotný postoj. Končím hlasování zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to ještě jednou. Končím hlasování. Přijato. 324, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 20, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 325, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 320, kde pro? proti, drželi se eh, přijato, 326 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 322 eh, jde pro, proti, zdrželi se přijato, 327 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 23 jde pro, proti, zdrželi se přijato, 328 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 G pro, proti, drželi se, přijato 329 G pro, proti, drželi se, přijato 25 G pro, proti, zdrželi se, přijato 300, 30 G pro, proti, drželi se, zamítnuto 26 pro, proti, drželi se, přijato 31 G, 331 G pro, proti, drželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, přijato 32, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 28, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato 333, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 29, pro, proti, zdrželi se, přijato 334, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 30, pro, proti, zdrželi se, přijato 335, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. Neviděl jsem všechny ruce nahoře. Přijato. 336 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se. Přijato 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 33 pro, proti, zdrželi se. Přijato 338 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 34 pro, proti zdrželi se. Přijato 339 pro, proti zdrželi se. Přijato. <clears throat> Ověříme. 339. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Kde pro? Proti zdrželi se přijato. A teď se vracíme na začátek. Kompromis 2 na stránce 3. Kde pro? Proti. Drželi se. To ověříme. Končím hlasování. A bylo to přijato. Tím pádem můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu Byl Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Sto čtyřicet kdo pro? Proti drželi se. Myslím, že zamítnu to, ale radši to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 162. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 166. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. 166. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. A nyní 172, 173, totožné, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, drželi se zamítnuto. 85 kde pro, proti, drželi se zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověříme, i když to bylo podle mě jasné. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto, jak jsem říkala. 176 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 177, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme 177. Končím eh, hlasování, bylo to zamítnuto. Teď 178 eh, jde pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 8, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 182. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 9 pro proti, drželi se. To bych ráda ověřila, takže devítka. Končím hlasování, zamítnuto. Sto padesát pro, proti, drželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, drželi se zamítnuto. 84, kdo pro, proti, drželi se zamítnuto. 87, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasování o původním návrhu komise, kde pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 4, kde pro? Proti, drželi se, přijato. 107, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis 5, kde pro? Proti, drželi se, přijato. 6. Kompromis 6. Je to někde na stránce 20. Kompromis 6, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď můžeme přejít 249, ne pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 251, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, ne pro, proti, zdrželi se, přijato. 152. Pro, proti, zdrželi se. To bych ráda ověřila. Ověřujeme 252. Končím hlasování. Je tady jeden poslanec za SAD navíc. Přijato. A teď 2.53, kde pro. Paní předsedkyně, máme problém, protože není překlad do portugalštiny těchto pozněcích návrhů, takže vzhledu s jednacím řádem o tom nemůžeme nechat hlasovat. Nemáme překlad do portugalštiny. Ale já vidím, že jsou zapnutí. Jde tady, tady o text pozměňovacího návrhu. We will check. 253, yes. o tom nemůžeme hlasovat. O čem já mám hlasovat? Pokud pozněcí návrh není přeložen do všech jazyků, tak nemůžete o tom nechat hlasovat. So then we don't Okay, so then we don't vote on amendment 200 and, uh... Takže o 253 hlasovat nebudeme. A můžeme pokračovat. 254, kde pro? Proti, drželi se zamítnuto. 255, kde pro? Proti, zdrželi se. To ověříme. 255 ověříme. Končím hlasování, zamítnuto. Teď můžeme přejít 256 pro, proti, drželi se. Neviděl jsem někoho za Alde zvedat ruku, tak to radši ověříme. 256. Končím hlasování. Přijato. A teď 257 eh, CP2, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 262 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 260. Končím hlasování. Zamítnuto. 261 kde pro, proti, zdrželi se. Jak hlasuje Alde? plus. Uděláme to ještě jedno. 261. Kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. 263, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale můžeme to ověřit, takže ještě jednou 264. Končím hlasování. Bylo to přijato. 265 CP2, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. Chcete to ověřit, prosím? Můžeme to ověřit, 265 CP2. Končím hlasování. Je to přijato. 266. To ne to odpadá, výborně. 267, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. To odpadlo kvůli jedinému hlasování. 268 CP2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Také přijato. A teď jsme u Pozměňovací návrhu 272, kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme. 272, prosím. 272. Končím hlasování. Zamítnuto. 273, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 175, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. E, zamítnuto. 276, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 277, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme 277. Končím hlasování zamítnuto. 279 pro, proti, drželi se zamítnuto, 280 pro, proti, drželi se zamítnuto, 281, kdo je pro, proti, drželi se pravděpodobně přijato, ale ověříme 281. Končím hlasování. Přijato. 285 je pro, proti, držíme se. Zamítnuto 284, kdo je pro, pro, 284, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 283, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 286 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 287 jde pro, proti zamítnuto, 289, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto, 290 jde pro, proti zdrželi se přijato, 292 kde pro, proti 291 kde pro, proti zdrželi se přijato, 293 odpadá, 294, kde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 297 jde pro. Proti, zdrželi se. Přijato. A 267, 268, 279 jsou totožné, kde pro. Proti, zdrželi se. Přijato. 16, kdo je pro? Proti, ne, ten odpadá, máte pravdu. A teď můžeme přejít k jedničce, což bude na stránce 34. A můžeme hned přejít ke 45, protože jednička eh, byla přijat, kompromis 1 byl přijat, takže 45 5. Pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto, ale můžeme to ověřit. Ještě dva nehlasovali. Končím hlasování. Přijato. 46. 46. Musíme hlasovat o 46. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. 62. Kdo pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 63. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Ověříme 63. Končím hlasování. Zamítnuto. 64 pro, proti, drželi se, přijato. 66 ne pro, proti, drželi se, zamítnuto. 70 kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 72 kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 73, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 74 a 3 totožné, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. Devadesát sedm. Už jsme skoro u konce. Kde pro? Proti zdrželi se. Přijato 98 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 99 je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 99. Ještě jeden hlas. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, stop, kde pro, proti, drželi se. To nebylo úplně jasné, takže ověříme stovku. Končím hlasování. To vůbec nebylo jasné, když jsem se podívala na to, kdo zvedá ruce. 20 hlasů, hlasů pro. 106, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Ověříme. 106. Končím, přijato. 108, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 109, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověříme 109. Končím hlasování. Zamítnuto. 114, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 118, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. A teď závěrečné hlasování. Elektronicky. Končím hlasování. Přijato 18 hlasů pro, 10 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji paní zpravodajce, panu zpravodovi. Uh, uh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že jsem velmi vděčný všem stínovým zpravodajům, kteří na tom pracovali v tak krátké době. Teď to uh, přeneseme do výboru Jury. Já chci také říct ELS a EKR, že samozřejmě Obavy, které byly vyjádřeny při schůzkách stínových zpravodajů, také budeme řešit ve výboru Jury. Můžete mít jistotu, že celé AKY, to dnešní hlasování, spolu s diskuzí, která proběhla předtím, se bude zopakovat eh, opakovat Jury a naváže se na to. Děkuji. Dobře, takže teď musíme hlasovat o mandátu. Máme to dělat elektronicky? Ano. Bude to elektronicky a jde o mandát pana, pro pana Selimoviče o celní kodexu elektronicky. Uzavírám hlasování a bylo to přijato velkou většinou 27 pro a 1 proti. Takže s tím jsme ukončili dnešní hlasování. Okay, everybody that leaves the room. Pokud odcházíte, odejděte prosím v tichosti. Okay, so we continue with... Budeme pokračovat. Prosím vás. A jde o přeskum, který se týká provádění směrnice a uznávání odborných kvalifikací a Evropského profesního průkazu. A jedna z otázek, kterou si můžeme položit, nebo kterou klademe komisi, zní, jestli komise předpokládá, že se Evropský profesní průkaz bude rozšiřovat na další profese, například na inženýry nebo architekty. A jaké konkrétní kroky byly v tomto ohledu podniknuty? Ráda bych přivítala zástupce Evropské komise a dám slovo panu Frónovi, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, přeji všem dobrý den. Vždy je velkým potěšením přijít mezi vás a dnes o to víc, protože já si myslím a doufám, že s tím budete souhlasit, že Evropský profesní průkaz je úspěšný od svého zavedení. Dám vám pár statistik, doufám. Prosím vás, můžete být sticha? Děkuji. Uvedu pár čísel, který se týká vývoje a zavádění. Už byla prezentace, kterou jsem poslal sekretariátu. Já nevím, jestli to můžeme dát na plátno. Možná, že by to pomohlo. Výborně, děkuji. Byl to takový nový nástroj, nebo do jistého míru je to pořád takový novátorský nástroj, který byl zaveden při revizi směrnice o odborných kvalifikacích v roce 2013. A je to k dispozici od roku 2016 a od lednové lhuty pro implementaci, to znamená zhruba tři roky, na celé tři roky. Samozřejmě, a já nemám. Výborně, děkuji. Jak vidíte, my jsme samozřejmě sledovali eh, implementaci tohoto nového nástroje velice pozorně. A sledujeme to i dál v tom smyslu, že zkoumáme, jak to funguje, jak ten systém funguje. E, vychází to z informačního systému pro vnitřní trh, takže to je jakýsi program komise, abych tak řekl. Zabýváme se tady každodenně tím, jak to funguje, ale také jsme měli několik akcí, e, fórum pro vnitřní trh, nejednotný trh, jsme v kontaktu se všemi aktéry, v každém případě projednáváme to pravidelně i s nimi. A v rámci příprav zprávy, která byla zveřejněna v roce 2018, proběhl průzkum mezi zúčastněnými stranami, to jsou veřejné orgány a profesionální organizace, abychom zjistili, jakou mají zkušenost s evropským profesním průkazem. Ruka se celkem dobře využívá. Vidíte, že máme nějakých 6 tisíc žádostí. Je to rovnoměrně rozděleno mezi různými zařízeními, ale rozdíly jsou v různých profesích, na které se to vztahuje. Pochodem vztahuje se to na pět profesí zdravotní sestry, lékárníky, fyzioterapeuty, realitní agentury ještě vám ukážu, jak je to rozděleno mezi tyto profese. Samozřejmě jsou rozdíly mezi žádostmi, které jsou zatím nevyřízené a průkazy, které byly vydány, důvodu je víc. Vidíme, že překvapivě velký počet pro nás, velký počet žádostí o průkazy v počáteční fázi ten příslušný pracovník potom nedořeší, buď žádost stáhne, nebo se tomu nevěnuje, chybí nějaké doklady, nejsou dodány. Bylo by zajímavé zjistit, jaké jsou k tomu důvody. Jedno možné vysvětlení by mohlo být, že lidé to zkusí, ale mají potíže třeba s požadavky na dokumenty anebo poplatky, které členské státy vyžadují pro regulatorní postupy. To jsou jenom spekulace, to zatím nevíme, ale mohlo by to být jedno z vysvětlení, proč lidé tu žádost nedotáhnou do konce. O tom už jsem mluvil, tady vidíte jak je to rozděleno mezi jednotlivé profese, vidíme, že u těch různých zařízení jsou to hlavně fyzioterapeuti, ale také velmi vysoký počet zdravotních sester, všeobecných zdravotních sester. A pak u dočasných služeb, to jsme očekávali, je velká většina od horských vůdců, to je velmi mobilní profese, Oni se přesunují z místa na místo, poskytují služby v horských oblastech, v Alpách, v Pirenejích, ve Vysokých Tatrách a tak dále. Takže zjevné, proč je ta distribuce taková. Nahoře v tom diagramu vidíte čísla, ale nevidíte, protože to není kumulované, že čísla neustále stoupají, takže máme přes 2000 a každý rok to stoupá o 100 až za. Vidíme, jestli ten trend bude pokračovat, ale v prvním roce jsme měli velký zájem a neustále jsou ty počty vysoké, ale jak jsem říkal, maličko stoupají, což dokládá, že tento nástroj je úspěšný. Společně s tím průkazem máme ještě další mechanismus, který byl zaveden při revizi eh, uznávání odborných kvalifikací, a to je ten mechanismus upozornění. A tady vidíte ty počty rozdělené na jednotlivé profese. A připomněl bych, že ve zdravotnictví eh, a s dopadem na nezletilé je tam toho nejvíc, ale máme tam úplně všechno, patří tam i falšované diplomy. Těch falš, falšovaných diplomů je velmi málo, je jich šest. Upozornění bylo opravdu hodně. Byl to trošku problém pro některé členské státy, neočekávali tak vysoké počty a byli překvapení, ti, kteří dostali nějaké, nějaká upozornění. My jsme vysvětlovali, o co jde a říkali jsme členským státům, které mají velký počet upozornění, eh, chtěli jsme, aby nám řekli proč a v některých členských státech jsou také sankce, znamená to, že lidem je pozastavena částečně činnost nebo dočasně činnost, může to být i z administrativních nebo ne příliš podstatných důvodů, třeba nezaplatili členské poplatky, když to v jiných členských státech sankce neznamenají, že je zákaz výkonu činnosti, ale připomněl bych, že ten mechanismus upozornění nemá harmonizovat sankce v členských státech. My jsme zohlednili to, že mohou být nějaké sankce nebo omezení a to se také projeví v těch číslech. Členské státy mají opravdu problém řešit ty vysoké počty, to jsme slyšeli často. Začali jsme rozlišovat mezi sankcemi z administrativních důvodů a sankcemi z obsahových důvodů. Asi čtvrtina těch upozornění má administrativní důvod, třeba neuhrazení poplatku a podobně. Víc to rozlišovat nemůžeme, zakázat eh, členským státům, o co jde v tom upozornění, protože to nám směrnice v současné podobě neumožňuje. Samozřejmě i tady je vysoce relevantní ochrana údajů. Snažíme se pomáhat co nejvíc, ale v některých členských státech je to trošku obtížné vyřešit ten vysoký počet upozornění. To je ten průzkum mezi eh, zúčastněnými aktéry, který se týká Evropský profesní průkaz. Tady vidíte, že je to mezi nulou a pětkou. Pětka znamená, že jsou velice spokojení, nula vůbec nespokojení. Vždycky jsme v té horní polovině, což je dobře. A lidé si cení zvlášť některých věcí, nebo členské státy si cení zvlášť některých věcí, jejich veřejné orgány. Jde například o spolehlivou a zabezpečenou výměnu informací, to je díky AMI, lhuty a postupy, které jsou velmi jasné v tomto kontextu, v tomto procesu. Toho si samozřejmě cení, je tady i kritika, to bereme vážně a neustále to sledujeme a snažíme se vylepšovat systém z technického hlediska na základě zpětné vazby, kterou dostáváme od profesionálů a také od orgánů. Toto jsme zjistili od profesionálů a jejich organizací, pokud je o spokojenost s nástrojem. Zajímavé je, že na pravé straně je prostor pro zlepšení, což vůbec nesouvisí, nebo ty body, které tam jsou, vůbec nesouvisí s postupem, který platí pro Evropský profesní průkaz, ale týká se to dalších základních otázek, které jsou důležité pro profesionály. V jistém smyslu je to logické, jsou to lhuty, Ty lhuty jsou pro ně případně příliš dlouhé, pak jsou to požadavky na dokumenty, na doklady, a také na poplatky. Připadá jim to příliš velká zátěž, v některých případech je to pochopitelné. A pak jsou ještě další požadavky, které platí navíc k tomu procesu uznávání. A to samozřejmě vidí jako další zátěž, pokud se jich to dotýká. Tady jde o ten mechanismus upozornění, paralelně s tím, co už jsme viděli. To je samozřejmě od těch orgánů, které to využívají. Rádi vidíme, že víc než tři čtvrtiny jsou celkově spokojené. Pořád máme ještě něco víc než 20 kteří nejsou až tak spokojení, pracujeme na tom. Částečně to souvisí s tím, že v systému je opravdu hodně upozornění a některé orgány, které to dostávají, mají eh, problém, aby to vyřídili. Na tom nemůžeme nic změnit, pokud je o zlepšení systému. To je taková základní věc, která vychází z vnitrostátních předpisů. Toto je celková úroveň spokojenosti s mechanismem upozornění. Je to ještě vyšší, a to je dobře vědět, ještě vyšší a ještě rovnoměrněji rozprostřeno, když se podíváte na ten graf, než u veřejných orgánů, které řeší upozornění. Je to povzbudivé, ale jak už jsem říkal, jsou tam určité potíže. A my jenom do jisté míry můžeme věci napravit tím, že pomůžeme s tím postupem. A to je konec z mé strany. Mnohokrát vám děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za jasný přehled. Přeje si někdo položit otázku z přítomných poslanců? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je to komentář spíše než otázka. Rád bych poděkoval komisi. za to, že nás eh, navštívila na výboru a děkujeme za tuto prezentaci, která je velmi zajímavá. Komise dobře ví, že jsem kladl dvě otázky V červenci jsem dostal první odpověď a komise mi sdělila, že je připravena splnit eh, podle článku 4c žádost o rozšíření Evropského profesního průkazu na další profese. Teď se uvidí tedy, na které profese by se to mělo rozšířit, ale jsem přesvědčen, že komise musí rozšířit eh, uplatňování tohoto průkazu. Samozřejmě jednotný trh by měl sloužit občanům, musí zaručovat rovné příležitosti pro všechny evropské pracovníky. A rozšíření působnosti toho, této profesní, tohoto profesního průkazu nám umožní dosáhnout těchto cílů vzhledem k vysoké nezaměstnanosti je třeba usnadnit mobilitu pracovníků. A já myslím, že naše ekonomika bude konkurenceschopnější a dynamičtější díky tomu. A bude to také v souladu se svobodou pohybu, s volným pohybem pracovníků. Po Brexitu bude třeba to řádně uplatňovat pro všechny, pro všechny státy, které budou i nadále v Unii komise v pracovním dokumentu eh, vyjádřila uspokojení, pokud jde o první fázi evropského profesního průkazu. Došlo k pozitivní rovnováze a ukazuje se, že karta nebo průkaz je řádně používán celý rok. Chtěl bych eh, říci, že je to nástroj, který má ještě nevyužitý potenciál, abychom dokončili jednotný trh. A studie z roku 2017, která se týkala společné přípravy inženýrů a byla zadána komoře inženýrů, by měla posloužit k základ, jako základ pro pilotní projekt. Věřím, že komise bude ve své práci pokračovat, aby evropský profesní průkaz se rozšířil a aby vznikl společný základ pro vzdělávání. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím, že toto je nesmírně důležité téma právě pro fungování vnitřního trhu a Eh, občanů, kteří chtějí tady eh, společně eh, žít a pracovat. Víme, že máme svobodu usazování, volnost pohybu a to je velký výdobytek po těch selhání různých platform, o kterém jsme mluvili předtím, tak tento kvalifikační rámec nebo uznávání kvalifikací, to byl jeden z největších úspěchů posledních let. A výsledky nám dnes ukazují, že to je nesmírně pozitivní. Takže mám velkou radost z toho. Eh, už s komisí se tím zabýváme eh, dlouho. Když jsem byla pravodajka k tomu já, potom moje kolegyně Vernio, když se to ze hry zavádělo a příslušný článek této směrnice by měl platit i nadále, neměl by Eh, neměli bychom to dále zdržovat. A já myslím, že komise je v těchto věcech příliš zdrženlivá, právě co se například týče těch združení eh, nebo organizací inženýrů, kteří se nás sami ptají, co mají udělat pro to, aby ta věc postoupila dál. Já bych rád, od komise věděla. Já vím, že zrovna profese inženýrů není jedna jediná profesa, že se pod tím skrývá mnoho různých profesí. To je mi jasné, vy mi určitě zase řeknete, že to je příliš komplikované, ale i tak si myslím, že by stálo za to se podívat, jestli v této oblasti není možné dosáhnout dalšího pokroku, protože pokud eh, je nějaká důležitá profese, tak jsou to právě různí inženýři nebo architekti, kteří narážejí na různé překážky, když působí nejenom v Evropě, ale různě ve světě, kdybychom jim to usnadnili a usnadnil jim ty byrokratické překážky, tak by to své povolání mohli vykonávat mnohem eh, šířej. Předtím eh, to byla paní Fajany z Itálie, která to požadovala, aby se to zlepšilo. Teď je to pan Kogity. No, Kogity, nevím přesně, jak se vaše jméno, mluvám se, vyslovuje. Uh, A je tady zájem na tom, aby se to posunulo dál. Určitě to jsou to jiná profesní združení, která, o kterých ještě nevíme, které by také přivítali další uh, rozšíření. A proto bych byla ráda, mi komise vysvětlila, jestli eh, sleduje nebo mm, je ochotná si vyslechnout všechny tyto žádosti ale jestli jim také vyhoví, protože nejde jenom o to naslouchat, ale také potom eh, něco s tím udělat. Takže se vás ptám, kdy chcete konečně v této oblasti přistoupit k nějakým dalším pokrokům. Thank you very much, um, and I would like... Děkuji. Chci sama položit otázku z vaší prezentace bylo jasné, že u dočasných služeb, zejména u těch horských vůdců, to představoval velký podíl a já sama jsem kladla otázku Evropské komisi, co se týče lyžařských instruktorů. Víte, že ve Francii je velký problém, kdy rakouští instruktoři jsou dokonce ve vězení, protože i když mají kvalifikaci, tak prostě ji nemohou použít ve Francii. A když vidíme, jak je úspěšný ten průkaz u horských eh, vůdců, tak eh, si klademe otázku, proč to neexistuje u lyžařských instruktorů. Děkuji. Rozšíření evropského profesního průkazu. Samozřejmě, pokud máme nástroj, který je nasazen, tak bychom ho měli maximálně využít. Technicky za to je to, je, je to jednoduché, i právně by to bylo jednoduché. Máme předpis, který eh, uvádí seznam profesí. A v terénu je zajímavé zjišťovat, že když jsme začali s profesním průkazem, tak eh, se zvažovaly další profese, mezi ně patří inženýři, ale bylo to obtížné, protože můj dojem je takový, že členské státy zjistily, že je to možná příliš velká zátěž, pokud nebudou regulovat tu profesi, protože by to vyžadovalo od členských států, od toho, domov, od toho domovského členského státu, který nereguluje tuto profesi, že potřeba vymezit někoho v administrativě, kdo bude vyřizovat žádosti o evropský profesní průkaz. A proto potřebujeme závazek od členských států, i když eh, neregulují takovou profesi, tak musí spolupracovat eh, s ostatními členskými státy strukturálním způsobem. Tak to jasně to nebylo řečeno, ale když jsme o tom jednali a navrhli jsme inženýry, aby byli v první skupině, tak to byl jeden, to byla jedna z hlavních překážek. A my díky vysvětlování přínosu pro administrativu a tady vlastně pracujeme s členskými státy, ty jsou zúčastněné strany a to je vždy nejlepší reklama, kterou můžeme vlastně pro ten průkaz eh, dělat. Takže to je také součástí našich diskusí. Další věc je jednodušší a je to obecně, obecně to platí pro profesní průkaz. Tam to jsou ty profese, které jsou automaticky uznávány a architekti by do toho patřili. Když se zeptáte mě, tak já bych možná eh, doporučil pro rychlejší postup například architekty oproti inženýrům profese, které působí v podobných oblastech, ale architekti z hlediska členských států a uživatelů systému by byli lépe zvládnutelní a měli bychom ve většině členských států příslušné kompetentní orgány, které by to řešili a my se snažíme také zapojit tyto příslušné orgány a zainteresovat je na Evropském profesním průkazu. Takže o to se snažíme. A každopádně máme před sebou mnoho práce, aby profesní průkaz fungoval a zdokonaloval se. A nejlepší reklama je ukázat, že ten systém funguje. A to je asi optimální postup eh, vpřed. My máme zájem o používání tohoto nástroje, my jsme ho maximálně prosazovali a pokud vy nás chcete v tomto směru podpořit, tak budeme velmi rádi. Nakonec je to také politické rozhodnutí komise a musíme vědět, jak to udělat. Technicky za to by to mělo být jednoduché, ale potřebujeme pozitivní zájem členských států, státních zpráv a zúčastněných subjektů. Snažíme se to propagovat a veškerá podpora z vaší strany, jak ze strany členských států, tak zúčastněných subjektů bude skutečně oceněna. Několik slov k, k otázkám společné odborné přípravy. To je, mají za cíl vlastně poskytnout určitou harmonizaci od spoda nahoru v šesti sektorech, abychom umožnili rychle automatické uznávání. My jsme to vyzkoušeli u inženýrů a bohužel to nebylo možné mezi asociacemi inženýrů, mezi komorami inženýrů. Nebylo možné se dohodnout, co by bylo schůdné a užitečné a to odvětví vlastně docela těžko navrhovalo, jak by měl vypadat rámec společné přípravy pro inženýry. Takže se nevzdáváme naději, ale pokusy v u tohoto odvětví nebyly zcela úspěšné, to říkám otevřeně. Avšak, když se podíváme na ty lyžařské instruktory, my jsme také se zabývali lyžařskými instruktory, chtěli jsme vlastně poskytovat společnou zkoušku pro lyžařské instruktory, což je další nástroj pro zlepšování procesu uznávání. My jsme spolupracovali s členskými státy a s lyžařskými instruktory a jsme velmi blízko dosažení společného eh, testu, společné zkoušky, pro, který by umožňoval těm nejkvalifikovanějším, aby na základě tohoto společného, standardizovaného, normalizovaného testu, normalizované zkoušky, aby tedy mohli toto využívat a mohli by se volně pohybovat v regionech, kde ještě dostatek eh, sněhu a kde jsou hory. Zatím to neproběhlo, ale věříme, že to bude konkrétní příklad eh, nového nástroje, tedy na základě tedy společné přípravy a uznávání. Děkuji, pan Seinfeld. Děkuji, paní předsedkyně. Chci nejdříve poděkovat komisi Myslím, že je skvělé, že jste aktivní v této oblasti. Pro nás představuje Evropská unie obrovskou hodnotu. A je to tak, tak eh, my si velmi vážíme vnitřního trhu. A musím říkat, že tato část vnitřního trhu, která se týká volného pohybu osob, to je ta část, která zatím nevypadá úplně dobře, když se podíváme zejména na ty regulované profese. My jsme vyslechli vaši prezentaci, vy podnikáte kroky, abyste to vyřešili, ale je to jenom kapka v moři. Existuje široká škála regulovaných profesí, jsou jich stovky. A pokud si to dobře pamatuji, je jich více než eh, tři tisíce v jednotlivých členských státech. A tyto profese jsou větší či menší míře regulovány. Takovým způsobem, že i když jste skvěle kvalifikovaný odborník, tak nemůžete vykonávat tuto profesi v jiném členském státě. Takže pokud eh, máte odborníka z Litvy, tak nemůže pracovat v Německu nebo ve Španělsku. Nemůže vykonávat svou profesi. A pokud nevyřešíme tuto situaci, tak volnost pohybu zůstane eh, iluzí. Takže tyto kroky jdou správným směrem, ale jsou příliš nesmělé. Hovoříme o překážce vnitřnímu trhu a zejména hovoříme o členských státech, které si pečlivě střeží tyto profese a tyto výsady. A někdy hovoříme o patologickém přístupu členských států. Existují asociace regulovaných profesí, jsou to vlastně takové korporace, které se snaží tak eh, pečlivě střežit své profese a vlastně brání v přístupu k té profesi, takže je téměř nemožné eh, proniknout pro mladého člověka do těchto profesí je téměř nemožné se stát eh, odborníkem ve vlastním členském státě, a to nemluvím ani už o jiných členských státech v Evropské unii. Jsou to někdy téměř mafiánské spolky, profesní organizace, kde hlavním cílem existence těchto spolků není zvýšit kvalitu určité profese, ale v první řadě se snaží uzavřít trh, uzavřít profesi, a vlastně znemožnit ostatním, aby vykonávali tuto profesi, zejména pro ty, kteří jsou vně. Máte třeba lyžařské instruktory, to je dobrý příklad, turističtí průvodci, tam, kde cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky, to je velký problém. Já jsem to zažil Většina turistických průvodců postupují tak, že nedoprovázejí turisty, ale tráví 99% času tím, že se snaží přesvědčit eh, úřady o tom, že jiní lidé nelegálně vykonávají jejich profesi a tak si pečlivě střeží přístup k profesi, že nikdo jiný to nemůže vykonávat a vlastně špehují své kolegy a upozorňují orgány na tyto situace. Může komise zareagovat? Děkuji. Skutečně. Celá řada věcí stojí za zvážení a my tak postupujeme. Však otázka je, zda chcete pomoci někomu překonat překážku, anebo se chcete dostat k jádru problému a klást si otázku, zda ten problém má opravdu existovat. A my se snažíme vlastně o obojí. My řešíme kvalifikaci, tedy směrnici o profesní kvalifikaci a v zásadě se snažíme pomoci lidem překonat eh, tento problém. Chceme dávat pravidla pro uznávání, kdy členské státy musí, musí vzít v úvahu nejen tedy dosažené vzdělání, ale také kvalifikaci, kterou získají ve své zemi a mají přístup k regulované profesi. A je to také otázka vlastní překážky. Co ta regulace znamená? Co chrání? A chrání skutečně nějaký veřejný zájem? Je, je ta ochrana přiměřená? A snad si vzpomenete, že to není tak dlouho, kdy eh, vy jste spolupracovali eh, na směrnici o testu proporcionality, než začnou vytvářet nové překážky v této oblasti. Takže vidíte, že se zabýváme vlastně oběma stránkami věci. Reformujeme ten regulační rámec, odstraňujeme překážky, snažíme se pomoci lidem, aby překonali ty překážky, když už Eh, se dostanou k té překážce. A ten test proporcionality bude uplatňován a my pomáháme členským státům, aby byl uplatňován správně a zajistí, že ta nová regulace bude existovat pouze, pokud je nezbytná, aby chránila veřejný zájem, převládající důvody z hlediska veřejného zájmu Není to tak, že by někdo chtěl, pronikal na naše území a snažil se nám vzít práci. Máme tedy jasná, chceme jasná pravidla vycházející z judikatury Soudního dvora Evropské unie, kde členské státy mají vyhodnotit, zda ta nová forma regulace je přiměřená a nezbytná. A máme tedy vzájemné vyhodnocování podle směrnice o profesní kvalifikaci po, ve třech letech po schválení směrnice a to přineslo řadu zajímavých informací o nutnosti regulace a odůvodněnosti. Bylo to velmi obtížné, to musím přiznat, aby si členské státy uvědomily, že možná některé Eh, části regulace by mohly být opuštěny nebo zeštíhleny, zjednodušeny. A to je také součástí sdělení o balíčku služeb. Nám mělo by to pomoci členským státům, aby provedli reformy v regulačním prostředí. Takže my jsme si vědomi toho problému a plně souhlasím, že zřejmě je tu určitá, určitý objem regulace, který není nezbytný a my to řešíme. A v první řadě je to odpovědnost členských států v souladu s právem EU a s zásadou volného pohybu zejména, aby existovala regulace, která je opravněná a hájí veřejný zájem a není protekcionistická, ale chceme eh, pomoci členským státům, aby toho dosáhli tam, kde je regulace oprávněná a přístup k profesi je omezen, tak Chceme pomoci lidem, aby se dostali do té profese. A mělo by to být tady co nejjednodušší. Tady přistupujeme k tomu globálně a vaše podpora i doma v členských státech bude velmi oceněna. Děkuji. Thank you very much, Mr. Kuhn. krát děkuji. Já myslím, že jsme dostali odpovědi na všechny naše otázky. Zatím nemáme ještě celkové řešení. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Děkuji za prezentaci. A tím můžeme uzavřít naše zasedání pro dnešní dopoledne. Příští schůze se bude konat 6. prosince. Mnohokrát všem děkuji. A děkuji i tlumočníkům. Přeji příjemný zbytek dne.